Eh, takových kroků, abychom zajistili to, že naše klíčové hodnoty jsou součástí našich, naší klíčové eh, legislativy a že tomu tak bude i do budoucna. Děkuji. Děkuji za ECR. Pan Kirchhoff, minutu. Uh, Paní komisařka,